Mes chers collègues, bonjour. Kolegové a kolegyně, já vás zdravím. Dobře. Takže, abychom zahájili z čerstva letošní rok, tak vám chci, před, eh, chci vám eh, popřát všechno nejlepší do eh, nového roku 2018. Doufám, že vám přinese mnoho zdraví, štěstí a úspěchu ve všech e, ohledech, ve všech oblastech, čeho se dotknete, všeho, co e, do, do čeho se pustíte v parlamentu i v tomto výboru pro dopravu a cestovní ruch. Takže e, program snad může, můžeme přijmout pokud eh, vůči tomu nejsou žádné námitky, žádná sdělení, takže rovnou začneme balíčkem mobility eh, týkající se silniční poplatky s našimi zpravodaji. A je tu paní Klun, pan Salini, paní Lon. Začneme naši práci na celém balíčku týkajícím se eh, silniční dopravy. A v tom našem bruselském žargonu tomu říkáme balíček mobility 1. Jsou to důležité věci, protože se dotýkají života desítek tisíc pracovníků, profesionálů silničních a konkurenceschopnosti podniků v celé Evropské unii. Takže máme obrovskou zodpovědnost vůči všem těmto osobám, vůči všem těmto podnikům. A nad rámec všech těchto aspektů, které jsou tak výsostně důležité, musíme mít na vědomí také aspekty, které souvisí s mobilitou a samozřejmě a především životním prostředím, protože znečišťující emise škodí zdraví našim občanům, zhoršují eh, ško- klimatické změny a to všechno bude záviset na tom, jak je zohledníme, jak zorganizujeme tu mobilitu na těch silnicích, a nebo případně tedy takzvanou komodalitu. Máme na našich bedrech velikou zodpovědnost. Je nezbytné, abychom zahájili naši práci v duchu dobré spolupráce a e, e, v duchu naslouchání si je tudíž důležité, abychom zajistili schválení legislativy, která bude relevantní, která bude e, uspůsobená svému účelu, e, která bude správným způsobem rozhodnuta e, a ve prospěch všech občanů a těch, kdo pracují na silnicích. Nemůžeme si připouštět nějaké myšlenky stranického charakteru. A já na vás spoléhám. Teď k organizaci je naší rozpravy. Půjdeme návrh po návrhu. Nejprve, jako obvykle, dám slovo zpravodajům, pak stínovým zpravodajům. Eh, stínoví zpravodajové si budou moci vzít slovo a pak eh, zpravodajové EHS, e které vítám v našem středu. A Eh, také zástupci Evropské komise. Spravodajové pak uzavřou eh, debatu. Takže nejprve ta směrnice takzvané eurovinety, paní Rovodalon a naše spravodajka vám, vás hlásím, eh, vítám paní Rovodalon. Děkuji, vítám také paní Klun a na závěr Eh, návrh interoperability eh, systému. Eh, tady a k tomu máme zpravodaj pana, pana Saliniho. A máme tu celkový timing a já budu velmi přísná, pokud jde o řečnický čas, neboť musíme zajistit, aby jsme dodrželi řečnický čas, abychom, aby se na všechny dostalo, aby bylo dostatečný čas na každý z těch návrhů. A já teď bez dalších průtahů dám slovo paní Kulonovi, který předseda sekci pro dopravu HSV. Máte slovo na minutu. Pan Klun. Paní Klun je tady zpravodajka. A e, takže jak vnímáte možnost spolupráce mezi, um, mezi EHSV a naším parlamentem, naším výborem? Já vám dám slovo. Děkuji vám. Takže stručně a jednoduše. V dnešní době u tak významného tématu, jako je toto, nemůžeme prostě nechat stranou část Evropské unie a jejich zástupců, ať už, jsou to, ať už to komise, parlament, nebo zástupce organizované občanské společnosti, kterou představuje EHSV. Musíme pracovat v symbioze na tématu nesmírně důležitém, jak jste to řekla, paní předsedkyně, sama, protože je důležité zachovat rovnováhu eh, mezi správnou ekonomickou politikou, ale také politikou životního prostředí, protože na tom závisí náš život, eh, zítra tedy život našich dětí a pak samozřejmě osud milionů eh, pracujících, kteří si zaslouží pracovat v dobrých podmínkách. Takže paní předsedkyně, děkuji vám za vaše přivítání, za vaše pozvání. Já nemám žádných pochyb o tom, že tohle je jen první krok, že budeme i nadále spolupracovat. Je to nezbytné pro Evropskou unii a pro všechny spoluobčany. Děkuji. Ano, ta, s, takovým, s takovým nadšením děkuji vám Eh, za to, že jste se do toho pustil s takovou vervou. A nyní dám slovo paní Rovodalon a pak stínovým zpravodajům a dalším poslancům, kteří se budou chtít vyjádřit. Takže paní Revoldalon, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, kolegové a kolegyně. Než vám představím svou zprávu, tak mi dovolte učinit takový návrh. Co kdybychom přejmenovali ten text na Euro Recharging, Road Charging anglicky, protože euroviněta na směrnici, v níž jde právě o to, abychom ukončili, skoncovali s vinětou, to pak eh, trošku je zavádějící eh, pro naši, jak pro nás, tak pro naše spoluobčany. A takže já si myslím, že ta slova musí mít svůj smysl, takže jsem chtěla eh, přednést toto upřesnění. Takže eh, pokud hovoříme o tedy eh, poplacích, které mají ukončit diskriminaci mezi rezidenty, nerezidenty, tak až dosud nebylo hm, možné vyhovět všem cílům Bílé knihy abychom plně uplatnili eh, tedy eh, ten princip uživatel poplatník a znečišťovatel poplatník. Ehm, je důležité rozšířit ehm, ten rozsah působnosti na všechna těžká vozidla, včetně lehkých vozidel, postupný zákaz systému vyněty a eh, za zavedení těch eh, poplatků za kongesce, poplatků za emise CO2, to jsou všechno opatření, eh, které nám umožní lépe využívat infrastruktury a lépe internalizovat environmentální dopady silniční dopravy. Nicméně, i když eh, eh, jsme, eh, byla odvedena dobrá práce ze strany komise, tak to nebylo dotaženo. Navrhuje se tu systém vyněty, ale bez záruky toho, že tento systém bude správně nahrazen těmi poplatky za vzdálenost. Dále komise navrhuje zahrnutí těch lehkých vozidel, ale přitom je dále možné uplatňovat poplatky diskriminačním způsobem podle kategorií vozidel. Z, tohoto, z této perspektivy bych chtěla navrhnout, abychom jenom nezakazovali vinětu pro těžké váhy, ale abychom to nahradili těmi poplatky za vzdálenost. A e, dále pokud jde po, po konci toho systému vyněty pro lehká vozidla, tak myslím, že bez diskriminace bychom měli tyto poplatky uplatnit na všechny kategorie vozidel. Jinými slovy, od 1.1.26 by se tyto poplatky stavovaly nejenom na těžká vozidla, ale také na všechna lehká vozidla, eh, včetně motorek. A Eh, uplatnění eh, těchto poplatků by se diferencovalo samozřejmě podle poplatku. To je základní princip podle eh, hm, kategorie toho vozidla. A tím pádem to je jediný způsob, jak odstranit diskriminaci a jak podporovat plnou, plné uplatnění toho principu uživatel platí. A pak je to také princip znečišťovatel platí. Eh, to znamená, že bych měly být spoplatněny všechny externí náklady pro to, co je eh, pokryto eh, poplatkem za infrastrukturu, infrastrukturu takže od 1.1.26 by tyto poplatky rovněž platily pro všechna vozidla. A paralelně s tím, s těmito dvěmi principy uživatel platí a znečišťovatel platí, tak je důležitá transparentnost systému mítného aby byly, a já navrhuji, aby ty, za tímto účelem několik, několik návrhů, několik eh, prostředků. Eh, takže jednak musíme bojovat proti degradaci silniční infrastruktury, abychom posílili udržitel, udržitelnou eh, dopravu, musíme mít přijatelnost eh, těchto eh, poplatků, sociální koheze, kdybychom z 13 na 50 ehm, pro ty zvýšili spoplatnění u těch eh, častých eh, eh, mm, lidí, kteří často používají silnice. A dále z hlediska územní soudržnosti navrhuje větší flexibilitu členským státům a územním s zprávám územně správních celků ohledně tedy zprávy výběru poplatků a rozptýlení tak, aby ty poplatky šly na to území, kde byly vybrány, což by pak zvýšilo legitimitu těchto poplatků. Dále, abychom ještě více zvýšili eh, přijatelnost pro, eh, pro aktéry dopravy, tak musí být zajištěno bezpečné eh, a jisté parkování a dále je tu ještě několik dalších prvků. Správce infrastruktury musí zajistit Ehm, také ehm, jaksi propagaci, informa, informovat o tom, jak jsou ty poplatky využívány, jaké infrastruktury jsou z nich eh, financovány. Musí být také transparentní prostřednictvím eh, eh, jasné ehm, zprávy a dozoru. To znamená prostřednictvím například agentury pro pozemní dopravy je tu ještě několik dalších opatření, která, které mají eh, zjednodušit systém, aby se z toho dali eh, financovat eh, dopravní systémy a um, dále, abychom zabránili nadměrném oznamovací povinnosti komisy. Dále je tu ještě možnost um, poplatky externí náklady za nehody. A jinak eh, samozřejmě jsou tu eh, tyto návrhy vstažení eh, těch poplatků na všechny poplatky můžou, mohou být správně analyzovány pouze při zohlednění všech mých návrhů ohledně zvýšení přijatelnosti těchto poplatků. Chci poděkovat všem organizacím a subjektům, s nimiž jsem měla konstruktivní Eh, eh, vedla konstruktivní dialog. Chci poděkovat eh, komisi, asistentovi Samuel Beletovi, asistentům skupiny a všem osobám, které umožnili tuto první prezentaci. A nyní už se těším na vaše názory, vážení stínoví zpravodajové zpravodajky, abychom dospěli k skutečně ambicioznímu návrhu. Děkuji a nyní zahájíme debatu. Začneme s tínovými zpravodaji. Pan Děkuji, paní předsedkyně. Eh, hned na začátku bych rád eh, poděkoval paní zpravodajce za zprávu a za její úvodní slova. Nám má určitě naši podporu ve své další práci. A tak eh, naprosto podporuji to, že by se měl změnit název eh, zprávy. Není již možné hovořit o euroviněte, když jde právě pro, o to, že chceme viněty odstranit. Parlament eh, se v mnoha usneseních a také je to ve Bílé knize o dopravě vyslovil pro zásadu uživatel platí a znečišťovatel platí a požadovali jsme konkrétní legislativu, která bude také e, implementovatelná. Komise e, jednala tak, jak jsme navrhli, přišla s návrhem, který jde podle nás dobrým směrem. Já ovšem lituji, stejně tak jako paní zpravodajka, že komise se nerozhodla proto, že by se ty e, příjmy z poplatků měly být nějak účelově zavázány to je škoda. Ke Kristýn bych rád řekl, že návrh zprávy je velice ambiciozní, velmi odvážný a na tom či onem místě si myslím, že možná tak trochu přestřelila přes cíl, ale chápu, že je to pouze počátek a myslím, že je to dobrý začátek práce, že nakonec nalezneme dobrou rovnováhu. Několik bodů musím podtrhnout, jednak zohlednění vedlejších silnic je podle mne problematické. Jistě chápu argumenty, které k tomu vedou, že mnoho řidičů potom e, vlastně se odkloní svá vozidla na vedlejší silnice, tak aby se vyhli placení mítného. Ovšem rozšíření oblasti působnosti i na vedlejší silnice podle mě navzdory všemu je stále ještě poněkud pochybné i u nás na frakci. Návrh paní zpravodajky v tom smyslu, že je třeba zohlednit i socioekonomické faktory, když jde o to, jakým způsobem budou upraveny ty poplatky, jak budou nastaveny. Zde pro mě z toho vyplývá otázka, jak chceme vypočítávat poplatky a jak k tomu chceme tedy konkrétně přistupovat, k tomu výpočtu. Pak těch 50%, ten rabat pro uživatele silnic, kteří jezdí za prací. I zde je třeba se nad tím ještě vážně zamyslet a prodiskutovat si to, neboť to jistě povede k obrovské byrokratické zátěži. A pro mne z toho vyplývá otázka, zda můžeme najít nějaké vhodné řešení, nebo zda, či, zda spíše nevytváříme další nové problémy tímto návrhem. Návrh, že ty nové poplatky pro um, osobní automobily se mají vypočítávat podle jejich emisí CO2, to je podle nás také velmi problematické. A tady si myslím, je návrh komise mnohem realističtější. Pozitivně podporují tu koherenci toho návrhu, že každý dopravní, typ dopravního prostředku, který používá naše silnice, má být zahrnut. To podporuji. Podporuji i zahrnutí autobusů a motocyklů i když je třeba to ještě poněkud přizpůsobit. Paní zpravodajka to již u e, eh, autobusů sama částečně učinila. E, vítáme také zapojení dodávek a malých transportérů. My v parlamentu e, tady již jistou dobu vedeme diskusi o tom, že ty malé transportéry, ty dodávky by neměly eh, jezdit bez nějakých předpisů a takto narušovat spravedlivou soutěž. Také definice eh, předsedkyně, eh, měli byste, měli byste ukončit své vystoupení. Řečník, dobře. Problematické je pro nás zohlednění těch nákladů z dopravních nehod. Je to zajímavý aspekt, ale je třeba to ještě prodiskutovat. Dále eh, stanovisko hospodářského sociálního výboru chce více transparentnosti a více přijatelnosti u občanů. To myslím vítám a stejně tak to vítá i paní zpravodajka. A zde si myslím, že to účelové vázání vybraných prostředků eh, bude hrát důležitou roli. To by skutečně mohlo zajistit v členských státech eh, to, že občané to budou dobře akceptovat, ten nový systém. Těším se na další spolupráci. Měl bych ještě několik bodů, eh, které bych rád nadnesla. Paní předsedkyně velmi přísná a stále na mě hledí, takže já skutečně to musím takto uzavřít. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát panu Bachovi dostal jste o dvě minuty déle. Nebylo to až tří, tak přísné. To máte jako jakýsi takový bonus na začátek roku. A nyní dávám slovo panu Petrovi Vandalovi, který má slovo na tři minuty. Budete schopen to zvládnout? Dobrá. Děkuji, paní předsedkyně a paní zpravodajko. Zpráva paní zpravodajky je velmi ambiciozní zprávou. A říkám to proto, že e, v naší skupině diskutujeme o všech těchto otázkách, které jsou ve zprávě. My o tom diskutujeme, ale ještě jsme diskuzi neukončili. Já chápu ambici paní zpravodajky, Rozšířila se oblast působnosti tohoto návrhu na například motorky, to úplně nechápu, to mě překvapilo. A rovněž mě překvapují i jiné věci, třeba ty eh, socioekonomické okolnosti uživatelů. To by mohlo vést opravdu k nekonečné diskuzi a mám v této souvislosti mnoho pochybností. Víme, že existují určité orgány v některých zemích, které rovněž nesouhlasí s takovými poplatky. Vyvstalo tady tedy mnoho otazníků, pokud je o tento návrh. A jak řekla paní zpravodajka, Měli bychom se soustředit na nějaké vhodné spoplatnění. Ano, znečišťovatel musí platit. To je zásada, která je pro nás velmi důležitá. E, co se týče těch e, jednotlivých příjmů, tak by bylo dobré, abychom to navázali na zlepšení infrastruktury. Někdo tady hovoří rovněž o subsidiaritě. Ale já tady slyším opravdu velmi rozličné názory. Paní zpravodajka říká, že musíme zaručit eh, také bezpečná parkoviště, parkování. A že bychom to měli zaručit. A to si myslím, že je také velmi důležité, protože mnoho řidičů nákladních vozů si stěžují na to, že můžou být okradeni na těch eh, odpočívadlech. Eh, proto já vítám tento návrh a považuji ho za velmi důležitý. Paní zpravodajka říká, že ten, kdo bude znečišťovat méně, tak by měl platit méně. Jsou to věci důležité pro naši skupinu, ale jak říkám, diskuze v naší skupině ještě neskončila. Přesně tři minuty, krásně jste to zvládl, já vám blahopřeji. To je slibný počátek roku, pane Vandalene. Dominik Rike zde není, ale zastupuje ho pan Telička, takže prosím, máte slovo na tři minuty. Děkuji. Paní eh, předsedkyně, eh, děkuji. Eh, já bych se chtěl eh, zmínit eh, s návštěvou pana Macrona, ne že by to souvislo s tímto návrhem, ale proto se pan Rike musel vlátit do svého okrsku a proto pohovořím jeho jménem a chtěl bych říci, že v, zatím probíhají diskuze a nemohu tedy říci, jestli ty názory budou úplně totožné. Uh, Eh, Dominik Rike bych chtěl eh, poděkovat eh, paní zpravodajce za velmi kvalitní zprávu, protože podle Dominik Rike se tento dokument ubírá správným směrem, dokument komise a paní zpravodajka tento dokument ještě zlepšila. Dominik podporuje zásadu to, že by se vyúčtovalo na základě vzdálenosti tyto poplatky a potom, že by to mělo jít ruku v ruce s kategoriemi a e, také na základě zásady znečišťovatel platí a také co se týče externích subjektů. Potom pokud jde o to, že bychom měli mít větší účelovou e, vázanost pro financování infrastruktur, ať už se to týká e, silnic nebo přechodu k jiným druhům dopravy, tak to považuje za zásadní prvek tohoto textu. To vás asi nepřekvapí, že pan Rike osobně také podporuje eh, návrh zpravodajky, co se týče vytvoření Evropské agentury, která by se zabývala silnicemi. A e, také je potřeba vyjasnit určité aspekty, pokud je o ustanovení, co se týče současných e, koncesí, nebo otázka toho, kdo bude mít e, pravomoc ohledně zavádění mítného v síti. A potom závěrečná věc, co je pro pana Rikého zásadní, a to, že orgány pro dopravu na národní úrovni by měly tedy ukládat tyto poplatky v rámci svých pravomocí. A to je vše eh, zatím ze strany pana Rikého. Děkuji. Děkuji panu Tričkovi. Já, osm, já jsem ze stejného okrsku jako pan Rike a já jsem raději zvolila tu možnost, že jsem zde s vámi. Takže máte štěstí, já jsem se rozhodla pro vás. A nyní má slovo pan asi ah, mi Dalunde, qui prend la parole. ne, ne, ne, omlouvám se, eh, je to pan Dalunde. <laughs> Thank you, Madam Chair. Uh, we see many positive uh, aspects of, of... Vidíme mnoho pozitivních aspektů tohoto návrhu komise, zejména že jsou všechna vozidla v rozsahu působnosti a že to je založeno na vzdálenosti a že jsou tu klimatické náklady, ale musíme zajistit, aby existovala um, vyvážená soutěž mezi všemi mody dopravy. Ehm, abychom zajistili, že udržitelná doprava bude vždy ta nejlevnější. A musí tam také zůstat princip znečišťovatele platí. Děkuji. Děkuji. A Slovo dostanou teď další poslanci a poslankyně, kteří se chtějí účastnit debaty. Máte minutu a zač- začne paní Foster. Vím, že to je těžké minuta, ale je to prostě minuta. Prosím, máte slovo. Děkuji. Ano, opravdu velmi velkoryse. Chci poděkovat um, zpravodajce za její um, úvodní poznámky. A teď ne, hovořím z, z individuálního hlediska. Eh, nelíbí se nám, jakým způsobem se rozšiřuje ten rozsah působnosti na autobusy, auta a tak dále. Myslím, že tady nikdo se nezamýšlí nad, tí, nad eh, zájmy lidí, kteří bydlí ve venkovských oblastech. Nesouhlasíme také s tvrzením komise eh, s tím, že ta euroemisní třída je už zastaralá a my si nemyslíme, že metodika zatím, že existuje náležitá metodika na výpočet eh, emisí CO2. Jsme proti eh, poplatkům za kongesci, myslíme si, že to je v kompetenci členských států, no a z hlediska znečišťovatele platí, to je v pořádku, ale měli by možnost si vybrat mezi tím, jestli budou poplatky založeny na čase nebo na vzdálenosti. Jeví se nám to nesmírně komplikované a stavíme se proti tomu. A pokud jde o přidělování těch eh, poplatků, to je v kompetenci také členských států. To je zhruba vše, co chci v tuto chvíli říci. Čili nic osobního vůči paní zpravodajce, já vám děkuji za vaši práci, ale máme úplně jiné názory na to, jak by se to mělo dále vyvíjet. Děkuji. Děkuji, paní Foster. Dostala dostala se o 30 sekund navíc, protože jsem tak strašně hodná. A nyní paní Arnotu, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, eh, paní zpravodajce. Takže když se vracíme k, tomu, k těm návrhům komise, jimž jsme se už z, zabývali, ale teď ve, ve smyslu těch eh, návrhů změn paní Revodalo. Někte, Revodalo některé eh, tyto věci jsou nepřijatelné, eh, doprava by měla být osvobozena od všech nadbytečných nákladů. Když se podíváme na to, jak by to bylo vnímáno, může to být kontraproduktivní vůči harmonickému územnímu uspořádání. Je tu problém nerespektování principu subsidiarity, ale hlavně rozšiřovat v nějaké zprávě, kde eh, jde o eh, zdanění, zejména o využívání eh, některých infrastruktur a my to chceme rozšířit na všechno až po motorky, to je prostě nepřijatelné. Zakládat to na vzdálenosti, to, to je nemožné, protože to, k tomu, od toho už odrazuje, už dostatečně odrazující je daň z paliv, která je velice vysoká. Eh, takže eh, vzniká tady jakási konkurenční sociální džungle eh, a bez této, e-, bez existence této podmínky by, to vůbec, by tu tento problém vůbec nebyl. Paní Sande. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poblahopřát paní zpravodajce za její návrhy. Některé jsou opravdu velmi zajímavé. Eh, vidím, že v pozměňovacím návrhu 56 se navrhuje systém, aby se pomohlo těm zemím, které jsou na okraji, ale já bych eh, chtěla navrhnout, že protože se jedná o, eh, opatření na vnitrostátní úrovni, tak my bychom upřednostňovali opatření na evropské úrovni, protože už víme, jak členské státy se vždy snažili aby ten poplatek platili ostatní a ne jejich vlastní občané. A to bychom mohli zlepšit. Jsem e, úplně proti mítnému e, ve městech, protože tak e, my jsme chudé lidi vytlačili na okraj města a je potřeba, aby tam byl nějaký sociální prvek, abychom neškodili, netrestali tyto druh občanů. Potom zpravodajka hovoří o tom, že na národní úrovni je důležité eh, zaručit eh, nediskriminační plnění, ale mohli bychom eh, tedy uvažovat o nějakém evropském orgánu. A potom ten pozměňovací návrh, tam, kde je ten seznam, tam je velice konkrétní návrh, kde je mnoho definic, nicméně ne všech členských státech bohužel ústava umožňuje eh, mít eh, jiné eh, přidělení prostředků. Všechno to musí jít přes španělský daňový úřad. A potom pozměňovací návrhy 4950. To se týká těch vozidel, které mají nulové emise. A já úplně nechápu, jaký smysl je to oddělit a dát to pryč od toho návrhu komise, oddělit to a dát to na jiné místo, tomu nerozumíme. Děkuji, paní Alessander. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také paní zpravodajce. Myslím si, že jde správným směrem. Účelově vázané příjmy do, směrem do silniční dopravy, ano, nevím, za to má být to všem přímo navázáno na ten určitý úsek silnice, to podle mě není správné. Tady je důležitější zásada subsidiarity. Co se týče těch eh, poplavků či nákladů za kongestce, tady mám zvláštní dojem. Eh, obávám se toho, že by úřady mohly vytvářet umělé dopravní zácvy, například v důsledku nějakých staveb a tak vlastně uměle vytvářet eh, zdroje příjmů. A dále prosazování. Tady je třeba dbát o to, aby i Přeshraničně to bylo důsledně procesováno, eh, což je něco, co už se souvisí s interoperabilitou. Dále ehm, nechci eh, účtování vázané na, eh, ne respektive vlastně účtování vázané na úsek silnice se mi líbí než poplatek, který by byl spojený s časem. Děkuji paní Demonte. Děkuji vám. Já bych chtěla nejdříve poděkovat paní zpravodajce a stínovým zpravodajům. Především děkuji paní zpravodajce za to, že předložila tuto zprávu. A chtěla bych pohovořit o těch poplacích za přetížení. Na evropské úrovni už jsme viděli opravdu velmi eh, chytré eh, návrhy. Nejdříve lidé byli proti, ale potom je přijali. Co se týče eh, navržených pozměňovacích návrhů, tak eh, mi přijde zajímavé, když se tady hovoří o těch druhotných silnicích, protože my si myslíme, že to je opravdu problém tady u těch vedlejších silnic, protože Eh, tam eh, lidé používají tyto vedlejší silnice, aby prostě nemuseli, nemuseli jezdit eh, po dálnicích a potom to vede k velkému znečištění. Potom je důležité také otázka odpočívadel a potom, co se týče mítného, to, že se eh, bude platit eh, mítné za používání eh, silnic, tak to je dobré, ale musí se to potom zpětně vrátit, takže se bude investovat do těch silnic. A co se týče znečišťovatel platí, tak proč by se to nemohlo udělat postupně? tak aby se to použilo třeba i v jiných druzích dopravy, tak aby lidé upustili od silniční dopravy. Dobrý den. Vy jste vás zpravodaj, tak, takže budete mít tři minuty. Prosím. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Já se omlouvám, moje letadlo přiletělo eh, pozdě, takže dělám, co můžu a také se omlouvám za svůj zastřený hlas. Co se týče této zprávy, tak já bych se chtěla soustředit na čtyři zásadní body. Eh, ke kterým jsme už vyjádřili svoje stanovisko, eh, tak jak se to odrazilo v pozměcích návrzích. Co se týče nákladů na infrastrukturu, my jsme souhlasili s tím návrhem komise, takže my jsme přijali velmi pozitivně, že se rozšíří působnost směrnice. Eh, to se týče toho spoplatnění, infrastruktury, lehká, lehká vozidla, autobusy a tak dále. A tady tyto poplatky se musí potom e, použít jako investice e, potom dále do infrastruktury. myslíme si, že s tím souhlasí všichni. Co se týče externích nákladů, tak zde musíme zdůraznit, e, Environmentální náklady, to jsou ty takzvané externí náklady. Eh, Tady tato opatření musí být účinná, tak abychom nějakým způsobem odměnili ty druhy dopravy, které znečišťují méně. Navíc tyto eh, poplatky, které se vybraly, se musí potom zpátky investovat do zlepšení životního prostředí. Eh, to je tedy stejná logika jako investice potom do infrastruktury. A Nyní jsou to tedy ty eh, další poplatky a eh, musí to tam být jasně vymezené, jaký je cíl. Tedy tyto poplatky se musí potom eh, investovat tak, aby se zní, snížilo znečištění a tak, aby se rozšířily méně znečišťující druhy dopravy. Takové druhy dopravy, jako jsou alternativní druhy dopravy, je potřeba zlepšit komunikace, tak aby tyto druhy dopravy se mohly dostat na trh. Je Eh, potřeba, aby lidé přecházeli k jiným druhům dopravy. A hovořím nejenom o přepravě cestujících, tak aby lidé přešli z autobusů na vlaky a také co se týče přepravy zboží, protože aby ta doprava byla nejenom eh, přes silnice, ale aby tam byla kombinovaná doprava a tak, aby se zboží eh, mohlo převážet méně znečišťujícím způsobem. A co se týče nákladů, spoplatnění eh, těch, eh, toho dopravního přetížení, tak si musíme uvědomit, jak to vypadá s uplatněním. Eh, protože co se týče povinné, to znamená mm, to, že zvýhodníme tento druh, tak to považujeme za pozitivní, ale musí to být jasnější. Potom, co se týče transparentnosti, tak i zde musíme jasně oddělit jednotlivé náklady, externí náklady, náklady za přetížení, poplatky za přetížení a tak dále. A musíme jasně a veřejně říci, v čem spočívají výhody v případě, že se eh, uplatní tady tyto jednotlivé druhy poplatku, například jaký to má dopad na snížení CO2, anebo do jaké míry eh, se dosáhlo odlehčení silnic E, potom jaký to má vliv také na počet e, nehod a také jaký to má vliv na bezpečnost e, silničního provozu. To jsou tedy ty hlavní body, o kterých jsem se chtěla vyjádřit. Děkuji mnohokrát paní Ajuto a nyní zpravodaj z hospodářského a sociálního výboru, což je pan Alberto Mazola a má slovo na tři minuty. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát za pozvání na váš výbor a rád bych něco řekl o stanovisku Evropského hospodářského sociálního výboru. Tato směrnice má být závazná pro vnitřní trh a má také za cíl snižovat emise. náše. výbor to vidí stejně jako paní zpravodajka. Potřebujeme mít takový systém silničních poplatků, který se bude orientovat podle vzdálenosti. A poplatky nesmí být byrokratické ani diskriminující externí náklady, které vznikají díky nákladním automobilům, musí být zohledněny. Uživatel platí znečišťovatel platí. Tyto zásady budou mít pozitivní dopad na zlepšení silničních infrastruktur a na, jejich, a na odlehčení silnic. Podmínky, které máme ve stanovisku, podle nás v hospodářském a sociálním výboru vedou, povedou k tomu, že tento systém se bude progresivně zavádět a bude dobrý jak pro eh, dopravu eh, pomocí těžkých užitkových vozidel, tak lehkých užitkových vozidel. Náš výbor ovšem má jisté obavy, neboť asi 130 miliard eur je, by bylo nutné ročně, proto, aby vše fungovalo, což je ještě více než před krizí. Před krizí to bylo 100 miliard. Musíme tedy nějak základně zakotvit, aby ty peníze, které se z poplatku vyberou, byly opět investovány do údržby infrastruktury. A externí náklady musí zohledňovat rovněž negativní dopady silniční dopravy a pak se pokusit ho zmírnit. Například inovativní železniční systémy, automatická samoředitelná vozidla a tak dále. Rovněž chceme, aby celý systém byl pružný, neboť ve venkovských oblastech či v horských oblastech je situace velmi odlišná. Dále je náš výbor toho názoru, že veškerá tato opatření musí být dobře přijata obyvatelstvem, uživateli, našimi občany. A proto jsme pro jasné a bezprostřední informace o tom, jakým způsobem budou vybrané poplatky použity, kam poputují ty peníze, kam se přesně zainvestují. Hospodářské a sociální výbor je toho názoru, že takto možná se podaří i vytvořit nová pracovní místa. Rovněž podporujeme pravidelné kontroly a ověřování efektivnosti nových ustavení, ustanovení a Rovněž si myslíme, že by zde mohlo být možné i příčné financování. Vítáme zprávu paní zpravodajky, ale máme ještě jednu poznámku k ochraně vnitřního trhu. Jinak eh, blahopřejeme paní zpravodajce za odvednou práci a musíme říct, konstatovat, že se jí povedlo zapracovat do své zprávy mnoho aspektů, které byly důležité pro náš výbor. Děkuji za dobrou spolupráci. Děkuji mnohokrát paní Mazulovi který pohovořil jménem hospodářského eh, a sociálního výboru. A nyní dám slovo komisi, eh, zástupkyní komise z DG Move a rovněž vám přeji to nejlepší do nového roku. Děkuji, děkuji za eh, vaše přání. Do nového roku budeme ho potřebovat. Můj úkol je poměrně snadný u této první zprávy v tom smyslu, že komise nemůže než podpořit tento návrh zprávy. Dokonce musím říct, my jsme velice potěšení kvalitou této zprávy, která potvrzuje hlavní eh, směr, směry eh, komise. Eh, například pokud jde o ty externí náklady, tak tam paní Rovarelon jde dál než původní návrh komise při uplatnění tohoto principu znečišťovatel platí. Já samozřejmě nechci teď procházet všemi návrhy, ale eh, dovolte mi z nich jen vypíchnout pár, eh, které považuji za důležité. Rozšíření principu směrnice na všechna vozidla eh, k tak to bylo východisko Evropské komise. Slyším tady výhrady některých poslanců, pokud jde o rozšíření na autobusy. Samozřejmě nemůžeme znevýhodňovat tento, eh, tento druh dopravy, veřejné dopravy, ale eh, používání autobusů přece neznamená, že by měly být vyloučeni eh, z platby mítného pro, nebo poplatku dalších pro využívání infrastruktury Dále je tu eh, postupné ukončování systému vyněty, založené na čase mm, a eh, s tím, že by se přecházelo spíš k eh, k principu, k tomu principu, který je nám daleko bližší, Ehm, je tu dále otázka alokace těch zdrojů, vyčlenování těch eh, zdrojů. To je princip, který plně podporu, podporujeme, i když je pravda, že náš návrh je poněkud eh, opatrný, protože my jsme se snažili poučit z předchozích vyjednávání s členskými státy. Z tohoto důvodu, důvodu jsme teď obezřetnější v našem návrhu, ale samozřejmě to podporujeme, zejména ve vztahu k pozměňovacím návrhům, které na, tady předkládá paní zpravodajka. A ještě tři body eh, na základě kterých budeme pak pokračovat v jednání. První je koncepce eh, těch věcných eh, modifikací, což je velice důležitý princip, protože souvisí s povinnostmi členských států notifikovat, čili oznamovat komisi, která má zase za úkol přeskoumávat tyto projekty výběru poplatků a povolovat je toto ustanovení, eh, tady musíme dávat velmi, velký pozor eh, v tomto směru, protože v, v minulosti právě tato notifikace povinná členských států se, mm, to se prokázala, tí, když existoval dialog mezi komisí a členskými státy, aby se zjistilo, jestli eh, ta, ta, ta, tato, jestli ta infrastruktura nějakým způsobem odpovídá té směrnici. A ta dále to, že by mohlo být nějaké osvobození nebo snížení ehm, pro různé, na, pro různé ehm, tedy eh, pravidelně cestující lidi, ehm, ale zde, nám se zdá, že je velice důležité, abychom sladili různé cíle a abychom vzali v potaz eh, cíle také v sociální oblasti a otázku územní soudržnosti. Eh, na tom se asi bude dál ještě pracovat. Teď každopádně bereme na vědomí velké ambice paní Revodalon, pokud jde o eh, externí náklady, které jejich spoplatnění chce eh, paní Revodalon klást, na, na to chce klást důraz, ale pak jsou, tu poplatky jsou souvisící s nehodami. Já myslím, že tady je tolik tady je to složité z hlediska tedy teoretických studií na toto téma. A pak ještě jeden pozměňovací návrh 35, kde paní zpravodajka říká, že na těch silnicích, kde se vy, vybírají poplatky nebo mítné, takže musí být kvalitní infrastruktura, parkoviště, které, parkoviště, která musí být jistá, e, zabezpečena, e, solidní parkoviště. To myslím, že to vlastně částečně ospravedlňuje tu tarifikaci. E, jestliže uživatel platí, tak má pak právo na kvalitní infrastrukturu. A ne, nejenom na silnici, ale také různá odpočívadla a tak dále. Takže jestliže je nějaký odstavec, který by ukazoval vazbu mezi těmi různými iniciativy, tak, iniciativami, tak je to právě pozměňovací návrh, který ukazuje, že tu máme e, vlastně spolu s těmi dalšími věcmi balíček, který ukazuje vazbu mezi eh, nejenom mezi těmi sociálními a eh, tržními aspekty, ale také vazbu mezi sociálními aspekty a spoplatněním infrastruktury. Takže tolik několik zásadních bodů, které eh, jsem vám chtěl předložit. Děkuji. Paní Ravadala, a já vám dám znovu slovo na minutu a půl. Ale vidíte, že je to dobře našlápnuté, dokonce i komise eh, vás eh, podporuje, komise tím je nadšena. Děkuji vám všem za vaše návrhy, za vaše poznámky, které jsem si poznamenala. Naše práce přitom teprve začíná ale budeme samozřejmě co nej, v nejtěsnějším kontaktu i nadále. Ta otázka, Je, já myslím, že je zapotřebí, abychom um, chci tedy uh, poděkovat za eh, podporu Evropské komise. Já se domnívám, že to vyčlenění eh, těch prostředků na eh, značení je něco, co je ehm, důležitá věc. Samozřejmě ehm, je důležité, jak, jak to udělat tak, aby to, aby to členské státy akceptovaly, eh, ale jde Eh, samozřejmě o to, jak ehm, zajistit akceptaci těchto poplatků. Potom eh, ta otázka těch vedlejších silnic, ehm, to je ehm, samozřejmě na členských státech, aby tu byly spoplatněny i eh, některé vozovky vedlejšího charakteru, pokud se používají jako hlavní tato možnost by měla existovat, ale nemělo by to být eh, povinné. Dále členské státy kde tedy pokud tam není diskriminační situace, tak pokud někdo musí uh, uh, používat určitou cest, silnici, určitou vozovku, aby se dostal domů, tak samozřejmě jeho situace by to rovněž měla být zohledněna. Uh, dále ty, ta vozidla, která uh, emitují uh, méně CO2 nebo žádné, tak tady by bylo snížení o 57%, pokud jsou tu nulové emise. Takže proto je to pozměňovací návrh 49 a 50, aby se vyjasn, věci dvě ještě více vyjasnily. Ale nemá to jít proti e, duchu původního návrhu komise. A budeme potřebovat podporu um, vás všech. Je tu také většina, která podporuje ukončení věněty a um, zavedení poplatků na vzdálenost. Musíme ještě přesvědčit ty, kdo jsou proti. měl by se to samozřejmě vztahovat na všechna vozidla uh, s, se zohledněním um, využití, uh, jestli je to samozřejmě veřejná doprava nebo ne, uh, tak je to rozdíl. Teď je ještě k harmonogramu Lhuta pro pozměňovací návrhy je 20. února, představení pozměňovací návrhu 19. 20. března, hlasování na výboru TRAN v Dubnu. Děkuji paní Rovodalon. Většinou um, <laughs> harmonogram uh, um, předkládá paní předsedkyně, takže já to zopakuji, protože to moje role. Takže 20. února pozměňovací návrhy. Děkuji paní Rovodalon a přejdeme paní Klun eh, a to se týká s poplatnění vozidel, zdanění vozidel. Já vám eh, dám slovo pak stínový zpravodajové a pak další poslanci a poslankyně, kteří se chtějí vyjádřit. Máte slovo. Eh, děkuji vám. Eh, toto souvisí s eh, předchozím tématem, ale jsou tam určitá ustanovení, která se týkají zdanění vozidel. Komise navrhuje to, že by členské státy měly mít větší působnost, aby mohly snížit toto zdanění, tak jak je to původně stanoveno ve směrnici o eurovinětě. Co se týče návrhu komise, tak to můžeme podpořit, ale jak už jsem řekla, na začátku zdanění to je věc eh, v pravomocích eh, členských států, takže tady se jedná o eh, konzultační proceduru a rada tedy zohlední názor parlamentu a rady, takže tady se jedná pouze o konzultaci, to je ten, to je ten náš tedy eh, ta naše úloha. Eh, a co se týče mm, environmentálních záležitostí, tak je důležité, abychom měli eh, vyrovnaný návrh a zde se uznává úloha dopravy a jakou má úlohu v rámci vnitřního trhu. A potom, co se týče toho spoplatnění na základě vzdálenosti, tak já si myslím, že to je zcela zásadní, pokud jde o spravedlivou otázku věci a já jsem rovněž přesvědčena, že pokud zavedeme tato opatření, tak musíme zohlednit specifická, eh, specifické národní situace a české státy by měly mít možnost eh, být eh, flexibilní, tak abychom zabránili zvýšení administrativní zátěže, <clears throat> aby to bylo eh, vše tedy eh, spravedlivé pro všechny subjekty, které operují v eh, oblasti dopravy. Pokud zavedeme poplatky za vzdálenost, tak jak se o tom diskutovalo, tak je důležité, aby se snížilo zdanění Eh, tak aby eh, eh, rovněž malé a střední podniky měly menší zátěž a také musíme zabránit těm situacím, kdyby došlo ke dvojímu spoplatnění a to je cílem tady tohoto návrhu. Já jsem tedy proto, aby se ta daňová míra snížila. Tady se hovoří o pětiletém období. Já si myslím, že je důležité, aby tady byla možnost flexibility, abychom mohli zjednodušit návrh komise tak, aby to nepředstavovalo snižovalo administrativní zátěž pro členské státy. E, proto v mém e, pozměňovacím návrhu e, navrhuji, aby se ta míra zanění snížila na jeden krok, místo toho, aby se to dělalo každý rok postupně, tak jak komise navrhovala pět kroků. Je to tedy velmi krátký dokument, ale je důležité Eh, se zde zmínit o to, že se jedná otázku eh, konzultace a je, musí se o tom diskutovat eh, v návaznosti na předchozí téma a čekám na vaše návrhy a doufám, že to budeme moci dokončit. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Paní zpravodajce, nyní za socialisty dávám slovo panu Ertugovi. Já eh, tady nahradím eh, kolegyni, která tu není, eh, paní Tapardel. Paní Tapardel má následující postoj. Takže samozřejmě, že danění má být pobítka pro čistší dopravu a paní Tapardel souhlasí s tím, že potřebujeme více nástrojů, eh, aby k tomu, abychom snížili kongesci, eh, znečištění a hluk. A stávající daně zatím neplní tento účel, protože nereflektují reálné užití eh, infrastruktury, zatímco mítné by mohlo tento účel plnit. Ale jsou tu dvě problémy, které je potřeba zohlednit, aby to bylo vyvážené. Za prvé, snížení minimálních sazeb eh, spoplatnění zdanění vozidel by mělo existovat pouze tam, kde, pouze za situace, kde existuje systém eh, spoplatnění eh, na, vzdál, na základě vzdálenosti, aby se zabránilo dvojímu zdanění a také nerovnováze rozpočtů, ať už regionálních nebo národních, protože některé daně prostě závisí na vybraných daních. A dále, pokud jde e, o čas, e, tak e, paní Tebada se domnívá, že musíme věnovat zvláštní pozornost tomu, jaký to bude mít dopad na zprávy jednotlivých členských států. A je návrh komise, aby to bylo za pět let, to je podle ní problematické pro instituce, které musí aktualizovat legislativu. Ona vítá změny navržené vámi, paní Klun a učinit tak v jednom kroce nebo dokonce ve třech krocích by asi bylo zvládnutelnější. Ještě jednou vám děkuji, paní Klun, za vaší práci. Paní Tapardel se těší na spolupráci, abychom nalezli správnou rovnováhu mezi zavedením eh, eh, poplatku na vzdálenost a eh, také sladění s časovým rámcem, v kterém by to mělo optimálně fungovat. Děkuji. Pan Vandalen na tři minuty. Dank voorzitter, dank ook. Děkuji. Děkuji, Děkuji paní zpravodajce. Považujeme za atraktivní, když říkáte, že je třeba poskytnout členským státům více flexibility pro to, aby Eh, mohli postupně dosahovat snižování minimální sazby daně. Bude se jednat, eh, či má se jednat o dlouhé období, eh, padlo tam číslo rok 2027. Naši debatu na frakci jsme k tomuto ještě neukončili, ale jsme toho názoru, že potřebujeme flexibilitu. EKR je vždy ochotno jít cestou flexibilních řešení. Děkuji, děkuji. A kdo vystoupí jako další? Paní Bilbao, jste to vy? Je to paní Meissner, takže prosím, máte slovo. Já jsem nic nedostala, já jsem myslela, že to za panerka udělá pan Telička, ale takže bohužel asi budeme muset vynechat pana Rikyho. Dobrá, takže tady nebude vystoupení za pana Rike a pak zde máme paní Makarty, které zde zro... je... není, takže pan Dalunde. Děkuji, paní předsedkyně. Poplatky a daně mohou být velmi efektivním nástrojem pro to, abychom vytvářeli pobídky pro spotřebitele, pro to, aby se chovali šetrněji vůči životnímu prostředí, aby po, si kupovali například ekologičtější auta. Zároveň se nesmíme soustředit ale pouze na naši regulaci poplatku. Jde také právě o ten nákup vozidel. A tady bychom možná měli mít i jakési pobídky psychologické pobahy. Ty jsou někdy důležitější. Spotřebitel má možnost volby, jaké vozidlo si koupí a dosud eh, nebylo například zásadní, jak velká eh, spotřebu takové vozidlo má. Spíše se spotřebitel orientoval podle ceny vozidla. Kdybychom zde zavedli vhodný systém bonus malus, tedy zvýhodnili ty, kteří si eh, kupují vozidla s nízkým emisí CO2 a například silněji zdaněny ty, kteří si kupují vozidla, které mají vysoké emise CO2, tak bychom takto mohli dobrým způsobem mohly ovlivnit chování spotřebitelů při koupi vozidla. Daně a poplatky jsou důležité. Ovšem je třeba myslet i na nákup vozidel a tam začít ovlivňovat spotřebitele. Děkuji. A... Merci, madame la présidente. Eh bien, écoutez, je pourrais continuer. Já bych eh, pokračoval rovněž optimisticky a eh, nadšeně. Chci podpořit návrh zpravodajky paní Klun, který v podstatě sdílí eh, návrh, návrhy komise, to znamená dát flexibilitu členským státům, aby se snížili, snížilo denné zatížení nákladních automobilů, kamionů, aby byla existovala určitá pobítka eh, přejít ze systému zdanění a přejít eh, tedy ke systému spoplatnění infrastruktury. Je důležité, že členské státy nemají povinnost snížit eh, míru zdanění, ale v budoucnu budou mít flexibilitu, budou tak moci učinit. Je tu eh, jeden pozměňovací návrh v tom návrhu, jimž se má zjednodušit návrh komise, to je mm, určitý po, přístup postupného postupu v pěti krocích, 20% ročně. s má za to, že by to mělo být za jeden rok. Jedním eh, krokem. No proč ne? Ale pokud budete tlačit na tento pozměňovací návrh, no, tak proč to snížit až v roce 2024, když už se to má udělat jedním krokem, tak by se to dalo udělat mnohem dříve v, v době vstupu v platnost eh, této revidované směrnice. Že to je jediné, co jsem chtěl zmínit eh, k této zprávě. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur Liégeois. Děkuji, pane Ližo. Uh, Compte sur vous. Madame Meissner, finalement... Meissner, eh, našla jste konečně pozici pana Rikeho? Ano, eh, já jsem zjistila, že to, co měl pan Riket, ten dokument se týkalo, že se to týkalo eh, eh, obou zpráv a on to tu pan Felička nechal. Takže to mohu eh, přečíst, takže i v tomto případě děkuje pan Rike zpravodajce, podporuje pri, princip, tedy spoplatní zavřem na, dál, na, na, vzdálenosti a z, také to, že to má být vsaženo na všechna vozidla, což eh, odpovídá eh, principu znečišťovatel platí, uživatel platí a spoplatnění externality. To vlastně platí pro oba návrhy. A pozměňovací návrhy pana Rekeho mají vyjasnit některé aspekty, jako ustanovení týkající se stávajících, eh, stávajících koncesí a dále, kdo bude zodpovědný při implementaci těch, ehm, té platební infrastruktury a e, e, dále, že by mohly e, určité samozprávné celky uplatnit, tedy používat spoplatnění ze, ze svého vlastního podnětu nebo své vlastní autority. Děkuji vám. A Slovo dostává paní zpravodajka Klun. Děkuji vám, paní předsedkyně, eh, děkuji všem kolegům a komisi za jejich příspěvky. Určitě tady existuje dohoda o mnoha otázkách, že bychom tam měli zavést podpatlení na základě vzdálenosti. Potom je tady otázka také přetížení, že zdanění se musí snížit a že musíme dát flexibilitu členským státům v této oblasti. Myslím si, že je opravdu eh, důležité zopakovat, eh, že to není povinnost pro členské státy, že se jedná pouze o taková vodítka, ale že je důležité že si musíme být eh, vědomi úrovně eh, zdanění a že se musí ulevit malým a středním podnikům. A musíme si uvědomit, že když to zavedeme eh, v jedné oblasti a v jedné oblasti je flexibilita, tak zase by to mohlo být nespravedlivé pro jiné tak zapojíme se více se stínovými zpravodaji, budeme pracovat s ostatními kolegy a dostanete další informace během dalších měsíců. Děkuji. Aha, takže přesně jste to odhadla. Lhuta pro pozměňovací návrhy je stanovena na 20. února v poledne. A nyní pokračujeme s právou o interoperabilitě systému um, pro výběr mítného. Pane Saliny, vítám vás, pak dáme slovo, po vás dáme slovo stínovým zpravodajům a je tu ještě zpravodaj CHSV. E Takže pane Salini, máte slovo jako první. Děkuji, pane předsedo. Eh, co se týče eh, revize této směrnice, eh, pokud jde o elektronické mítné, tak toto je potřeba, protože, jak řekla sama komise, Eh, tak jak je v současné směrnici z roku 2004, eh, tak eh, to se ve velké míře neuplatnilo. A ty problémy souvisí se zásadní otázkou, a to je interoperabilita elektronických systémů pro mítné. A na druhé straně je tady celá zásadní věc, a to je výměna informací. Přeshraniční výměna informací s cílem vyřešit náš problém a to je právě eh, inflace těch eh, plateb v různých eh, zemích, nebo lépe řečeno nezaplacení mítného. A to jsou věci, na kterých pracujeme. Ty cíle jsou mít systém na evropské úrovni, díky kterému bychom pomocí nějakých eh, přístrojů eh, v automobilu, eh, tak aby existoval takový jakoby takzvaný dialog mezi jednotlivými členskými státy. Vzhledem k těm obavám, které jsem právě definoval, tak co je nejzávažnější, to jsou ty překážky pro přístup na trh ze strany dodavatelů těchto služeb, protože jsou opravdu opravdu čelí velkým finančním zátěžím. Potom ty náklady na vybavení, eh, všechny ty satelitní systémy. A to je ten cíl, ke kterému směřujeme, ale všechny ty systémy jsou velmi drahé. Budeme muset eh, mít eh, nějaké přechodné období, aby se přístrojové vybavení v autě se aktualizovalo, ale by to nebylo příliš drahé pro uživatele. Potom tady je problém interferencí, eh, pokud je o frekvence v rámci inteligentních systémů řízení. A potom tady máme právní základ, který by umožnil výměnu informací mezi zeměmi, tak aby se mohl vyřešit eh, problém eh, nezaplacení mítného. Jakožto zpravodaj Mám eh, za to, že bychom se měli eh, zamyslet nad několika záležitostmi, které jsou v návrhu zprávy. Musíme si také uvědomit eh, součinnost se systémy inteligentní dopravy. Nesouhlasíme s tím, že by se měla změnit frekvence v rámci elektronického mítného, protože to by vedlo ke vysokým nákladům a velkým lhoutám. A ale ty interference se musí vyřešit. A potom další věc, která je zcela zásadní, to je to, že eh, seznam eh, technologií, na rozdíl od toho, co navrhuje komise, eh, nemělo by to být v příloze, mělo by to být v samotném textu, ve článcích. A potom, co je pro nás nejdůležitější, je, aby to bylo konzistentní se směrnicí o eurovinětě, protože tam jsou definice pro lehké vozidlo, které se navzájem liší. A musíme pracovat tak, aby ty definice byly totožné. Potom jsou definice subjektů a, pos- a poskytovatelů služeb, takže toto by bylo potřeba upravit, abychom věděli, kdo má jakou úlohu. E, také z definicí eh, eh, vyloučíme otáz, odkaz na videotolink, tedy to eh, čtení poznávacích značek, protože to je sice zajímavý nástroj, ale zatím to není úplně spolehlivé pro elektronické mítné. A potom další věc, provádění. Nemáme k tomu Eh, specifické připomínky, ale navrhujeme vyjasnění, například revizi eh, formulace kontaktních míst. Národní kontaktní místa by měla dát k dispozici svoje databáze, měly by je dát k dispozici eh, subjektům v tom členském státě, kde se to mítné nezaplatilo. A také bereme v potaz výbornou spolupráci s komisí. Eh, výbor pro elektronické mítné odvedl opravdu výbornou práci. Mm, je to ten text rozhodnutí v souvislosti se směrnicí a pracujeme na některých eh, bode, bodů, které by se měly přenést z rozhodnutí do směrnice a těšíme se na konstruktivní spolupráci. Děkuji. Pane Saliny, hned přejdu k debatě a dávám slovo paní Sehnalové. Děkuji za slovo, paní, paní předsedkyně. Eh, já bych nejprve chtěla poděkovat panu zpravodaji za předložený návrh zprávy, eh, ke kterému nebudu mít mnoho připomínek a pokud tak spíš eh, souhlasných nebo, nebo podpůrných. Zmíním některé z nich, ale v podstatě o nich, o nich hovořil. Stejně jako pan zpravodaj nepodporuji myšlenku sjednocení elektronického mítného CITS v pásmu 5,9 GHz. Souhlasím také s panem zpravodajem v tom, že pravomoc mít možnost měnit seznam technologií, které mohou být používány pro transakce elektronického mítného, tak aby tato pravomoc zůstala na Evropském parlamentu a radě Doplňuji také to, že návrh směrnice e, souvisí s revizí e, rozhodnutí komise, kterou e, v současné době přeskoumává výbor pro spoplatnění silnic a v případě, že tedy konečná podoba návrhu bude postoupena do parlamentu včas, tak bude příležitost porovnat návrh směrnice s návrhem rozhodnutí a případně doplnit tedy některé definice do návrhu směrnice, které jsou obsaženy v článku 2. Já bych si dovolila dovolila předložit ještě i e, několik dalších pozměňovacích návrhů, e, například, aby směrnice e, pokrývala i možnost placení poplatků za nízkoemisní zóny nebo vjezd do center měst, protože podobně jako nyní potřebují být vozidla vybavena několika palubními jednotkami k placení mítného, tak podobná je situace ve městech, které zavádějí nejrůznější formy vinět. Eh, a pouze na závěr ještě jednou opakuju, že si myslím, že jeho návrh zprávy je velmi kvalitní a budu se těšit na další spolupráci s ním i ostatními stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, paní Sehnalová. A bez dalších průtahů dávám slovo panu Demesmekerovi. Děkuji a omlouvám eh, pana Tošenovského, pana Stínového zpravodaje za to, že se nedostavil. Nezvládl eh, se dnes dostavit, ale já sdělím jeho eh, názory, ehm, návrhy, takže náš stínový zpravodaj se domnívá, že tato zpráva je vyvážená a chtěl by podpořit pozměňovací návrh 6, tím, že se zachová ten seznam technologií v, po, ve spolurozhodování, nikoliv jakožto delegovaný akt, jak je to v návrhu komise. A to je všechno. Děkuji za pozornost. A ah bah ça, du résumé, monsieur. Tak to skutečně jste schrnul, pane Demesmekr. Tomu říkám schrnutí minutes. Vous avez le temps. Ik zal iets uitgebreider zijn inderdaad, voorzitter. Eh, dank allereerst aan de rapporteur. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji samozřejmě také za návrh zprávy. Souhlasím plně se spravodajem, že interoperabilita těchto systémů by měla být dosažena co možná nejdříve, aby řidiči mohli projíždět Evropou a nemuseli se zabývat různými úpravy, úpravami výběru. Interoperabilita elektronických systémů mítného je zajištěna právě návrhem komise a rovněž přeshraniční výměna informací o tom, kdo neplatí mítné. To je velice dobré, zjednoduší to vnitřní trh a e, je to naprosto souladu se zásadou znečišťovatel platí a uživatel platí. Výměna informací je důležitá, ale ochrana údajů musí být zajištěna. Je třeba, aby sankce byly vždy e, přiměřené a měly by být také harmonizovány na evropské úrovni. Je třeba rovněž zohlednit, že někdo nezaplatí mítné a není to schválně. Tady musí být možnost mítné doplatit, aby nedošlo ke zbytečnému sankcionování lidí, kteří skutečně se nechtěli ničeho špatného dopustit. Potřebujeme dobře fungující interoperabilní systém. Vy ovšem navrhujete, aby příloha 4 byla zahrnuta do směrnice. My ovšem nevíme, jak vypadá další technologický vývoj v budoucnu. Důležité je, aby eh, vývoj nových technologií mohl být v legislativě zohledněn rychle, což znamená, že nezbytně potřebujeme flexibilitu, proto je dobré mít přílohu, tak, a by bylo možné jít cestou delegovaných aktů a pokud se objeví nové technologie, tak je možné je velice rychle zaimplementovat, aniž bychom mohli procházet velice pomalým procesem spolurozhodování. Takto bychom měli zajištěno jak flexibilitu, tak efektivní využívání interoperabilních systémů. Pozměňovací návrh 14 a rovněž změny, které navrhuje zpravodaj, bych osobně nepodpořil. Děkuji. Děkuji panu Van Miltenburgovi. Monsieur Dalunde. Pane Dalunde. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Vítáme tuto iniciativu, která ukazuje že takovéto zdenění oblasti dopravy je správný způsob pro to, abychom mohli ovlivňovat tento sektor a také proto, aby lidé nepoužívali pouze silniční dopravní prostředky. Systém bude zjednodušen, aby se ho mohl zúčastnit větší množství členských států a nejenom v přeshraničních regionech, kde lidé pendlují mezi několika eh, zeměmi, v jednom městě bydlí a ve druhém pracují. Například v Kodani bydlí, v Malmö pracují. Proto je vhodné, abychom měli interoperativní systémy v celé Evropské unii a rovněž systémy, které budou interoperativní také v případě systému eh, dopravy zboží. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu Dalundému. Kolik máme ještě minut? Počkejte. Na dvě minuty, prosím. Ano, já bych pouze uvedla, že zcela podporuji jak návrh komise, tak návrhy pana zpravodaje, které momentálně předložil a které se týkají nutnosti posílit interoperabilitu mítných systémů. A abych tak trochu eh, uvedla něco, co nebylo uvedeno v úvodních slovech, tato zpráva je zásadní proto, že potřebujeme harmonizované EU implementaci interoperabilitních systémů v celé Evropě. To je zásadně, zásadní prvek evropské politiky a to jsou ty poplatky a zdanění. Já mám několik otázek, které bych ráda položila panu zpravodaji. Například zda, pane Saríny, hodláte věznit otázku eh, evropských systémů telemítného, čímže vyjedna, vyjasníte roli jednotlivých aktérů v celém řetězci, tedy mám tím na mysli eh, zejména státy a poskytovatele těchto služeb a v jakém eh, jak si myslíte, že by bylo vhodné zavést i urbání poplatky, které zdá se se v Evropské unii objevují a jak by bylo vhodné harmonizovat? Děkuji. A nyní paní De Monte. Děkuji vám. Eh, děkuji také panu zpravodaji za tento návrh. Já jsem eh, přesvědčena, že eh, tento návrh komise přišel včas, eh, protože je důležité, abychom dosáhli interoperability v rámci mítného. A co se týče eh, návrhu zpravodaje, já sdílím to, co je v pozměňovacím návrhu číslo 1 a že je potřeba se takto eh, zabývat mýtným, aby se to neobrátilo proti uživatelům. Potom to, co je v pozměňovacím návrhu číslo 2, tak s tím také souhlasím, protože technologie dnes eh, umožňuje systémy inteligentní dopravy a proto je potřeba eh, dosáhnout realizovatelných řešení v digitálním světě, místo abychom měli odlišné frekvence, tak abychom zabránili té eh, dlouhé lhůtě a ty, eh, ta opatření se musí moci použít hned a nečekat příliš. A potom ta eh, diskuze ohledně mítného na silnicích. Eh, tak sam, samozřejmě pokud se nezohledňuje nezaplacené mítné, no tak to potom vede k narušení hospodářské soutěže, především v té přeshraniční oblasti je proto důležité si moci vyměnit informace, aby prostě nedos, nedo, nedošlo k tomu narušení. Děkuji. A znovu se obracím na eh, zástupce Evropského hospodářského sociálního výboru. A slovo má pan Vitas Masilis. Prosím, máte slovo na tři minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Po hloubkové analýze a diskuzích jsme schválili také vlastní stanovisko o interoperabilitě systému elektronického mítného a mám za to, jak jsem pochopil z dnešní rozpravy, že to měl podobně jako pan Salini a další poslanci a poslankyně vašeho výboru. Ale dovolte mi představit hlavní otázky ve své mateřštině v litevštině. Takže momentálně 20, eh, přes 20 členských států používá systém elektronického mítného, ale tyto systémy se od sebe velice liší, nejsou mezi sebou kompatibilní takže my podporujeme návrh eh, komise sjednotit tento systém. To by nám umožnilo snížit ztráty vzhledem k nezaplaceným poplatkům. Zabránili bychom situaci, kdy někteří eh, eh, v podstatě existují v, v, v, v situaci nekalé soutěže Ehm, existují tedy ehm, e, existuje to, to vybavení, ty, ty jednotky, které jsou, e, jsou e, na palubě, ale jsou velice drahé. Měli bychom ehm, využívat nějaký jiný systém, flexibilnější systém, využívat smartfony, tablety nebo něco jiného, co by mohlo plnit stejný systém. Nemusí to být přímo palubní jednotka. A měli bychom spíše tudíž investovat do softwaru, abychom ho přizpůsobili uh, um, abychom si ho sjednotili s členskými státy, dále bychom měli zlepšit organizační aspekty. Je nezbytné zabránit vzniku monopolů v oblasti elekt- výběru elektronického mítného. Měli bychom dále přizpůsobit naše systémy systému Eucarus, modif- Icarus, modifikace Eh, systému na palubě bude vyžadovat ehm, obrovské investice. Evropská komise by měla zajistit fondy a měla by také poskytnout praktickou pomoc členským státům a dopravcům v zájmu zlepšení systému. Mnoho malých firm a osob samostatně výdělečných činných pracuje právě v dopravním sektoru. Takže to může být velmi citlivé ze sociálního hlediska. Musíme harmonizovat systém a musíme tak učinit co nejdřív. Členské státy by v tom měly spolupracovat. Systém by měl být flexibilnější, měl by umožnit využití stávajícího, stávajících materiálů, měl by tak být také otevřen technologické inovaci. Za třetí, potřebujeme věnovat pozornost, je nutno věnovat pozornost sociálním principům, které jsou v Evropské unii důležité. Děkuji. Děkuji. Pan, pane zpravodaji, za, za EHSV, za vaše slova. A nyní pan Liežoa stanovisko Evropské komise k této zprávě. Děkuji vám. Děkuji panu Salinemu za návrh zprávy a za podporu toho návrhu. Podporujeme eh, celkový cíl návrhu, jímž je eh, podporovat eh, interoperabilitu systému elektronického mítného a také hlavní inovace tohoto návrhu což je tedy ten nový mechanismus výměny názorů. Jim se má zajistit, že jsou eh, zaplacena eh, tedy těmi, kdo je ne, eh, nezaplatí v, pr- v první instanci. Dále chci zmínit změnu, pozměňovací návrh, který dává národním kontaktním místům možnost dávat i podávat informace, čím se má zvýšit účinnost a zlepšit také pro vymáhání. Také beru na vědomí, že byste upřednostnili mít seznam těch eh, technologií, které jsou základem pro interoperabilitu, aby se znovu integrovali, integroval tedy do té hlavní části směrnice, protože máte za to, že je to důležitý prvek, který by měli, měl být měněn pouze řádnou, legis, řádným legislativním postupem. Eh, ale pak je to také jiný názor pana Van Miltenberga eh, a eh, právě proto je tu návrh komise, kdy se to snažíme dát do přílohy proto, aby pak eh, další změny nebo přizpůsobování bylo flexibilnější v případě, že se ukáží být takové změny nutné, aby se to dalo změnit v časově přijatelné harmonogramu. Takže tady ještě, ještě asi nějaký prostor další eh, diskuzi. Ještě je tu další bod, kde komise nesouhlasí. Vyloučení z definice mm, těch eh, systémů eh, využívajících exkluzivně automatické rozpoznávání poznávacích značek. My úplně nerozumíme tomu, proč je to vyloučeno. Nám se zdá, že je to dobré to ponechat v rozsahu působnosti. Za prvé, když vyloučíte ANPR, e- e tak ten systém pak nebude moci využívat hlavní inovaci toho návrhu, což je výměna informací, aby se zajistilo, že uživatelé infrastruktury budou platit. A víme od manažerů těchto systémů, od správců těchto systémů, že dochází k podvodům při využívání těch systémů, to znamená uživatele, kteří eh, jsou to uživatele, kteří neplatí. A stále více těchto systémů existuje zvláště ve městech a my se domníváme, že jejich zařazením do rozsahu působnosti směrnice bychom vytvořili jakýsi eh, trh, kdyby poskytovatelé mohli pak dávat evropská řešení pro všechny uživatele ať už jsou eh, komerční nebo soukromí. Takže bychom eh, se zasadili za to, aby se znovu ANPR do, toho, do, do rozsahu působnosti zařadilo. A ještě další bod pana Saliniho, který byl velice důležitý institučního charakteru. Paralelně se směrnicí vyjednáváme také eh, revizi toho rozhodnutí o které zahrnuje také práva a povinnosti poskytovatelů. A e, i v našich diskuzích, i e, v rámci té e, rady pro toho výboru Procla se zdá, že některá ustanovení tohoto rozhodnutí, komisního rozhodnutí, by mohla být zcela zásadní. Pokud je to zásadní prvek interoperability, nemůže být přijat delegovaným aktem ani prováděcím aktem. Takže by tu byl určitý prostor pro diskuzi o možnou in, možné integraci některých těchto prvků do směrnice. Ale jak řekl zpravodaj, jsme v těsném kontaktu eh, při diskuzi o tomto, eh, této, v této věci. Děkuji. Děkuji, pane Ližoa slovo má pan znovu. Prosím. Grazie. Děkuji vám. Chtěl bych eh, poděkovat všem, kteří vystoupili, všem stínovým zpravodajům za vyjádřené připomínky. To, co jsme si vyslechli, nám ukázalo, že můžeme dosáhnout eh, v brzké době určitého vyváženého přístupu, hlavně co se týče těch nejdůležitějších bodů. K tomu, co řekla komise. Pokud eh, existuje odlišný názor na úlohu, eh, kterou eh, by měl mít systém pro čtení poznávacích značek. Nejedná se o to, že bychom prostě vyloučili to videomítné jen tak, ale je důležité, aby tento systém byl doprovázen ještě něčím jiným, protože jako takový ten systém prostě ještě není spolehlivý. Musíme ho doprovodit nějakými eh, jinými věcmi. Ale to jsou věci technické povahy, nejedná se o politickou záležitost a určitě dospějeme k nějakému řešení. Eh, co se týče ostatních připomínek, my jsme Eh, zaznamenali to, co řekla komise a to, že eh, v článcích eh, by byl výčet technologií. Kolega z ALDE řekl, že by to mělo být v příloze. Ale toto je směrnice technické povahy. A vyjmeme li to ze samotného textu, když je to zásadní, tak z právního hlediska by to nebylo dobré pro tu směrnici. Myslím si, že spolurozhodování je eh, věc, která nemůže vést ke nějakému mrhání časem, pokud máme jasné cíle. Hovořilo se také o městské dopravě. v současnosti je důležité, aby existovala rovnováha mezi všemi systémy eh, čtecími a elektronickým mítným. Já uh, sdílím obezřetnost uh, ze strany komise, co se týče uh, městského elektronického mítného. Měli bychom zharmonizovat uh, všechno elektronické mítné na dálnicích. Nedoporučuji, abychom se soustředili nyní na uh, město. A určitě v brzké době budeme moci rozšířit eh, návrh také na města, ale zatím nechme to mimo. Děkuji mnohokrát panu Salíminu. Připomínám, že pozměňující návrhy můžete předkládat do 22. ve 12.00 a budeme pokračovat v naší práci s bodem, který se týká delegovaných aktů, které se týkají počné bezpečnosti a je to bezpečnost v oblasti letectví. Já poprosím o prezentaci Evropskou komisi. Budete mít čtyři Pane Fitch, jste to vy, budete mít tak 4-5 minut a poté, abyste měli informace o těch delegovaných aktech, které se týkají metody společné bezpečnosti v rámci oblasti železnictví. Pak budu dávat eh, slovo stínovým zpravodajům nebo i dalším poslancům, kteří si budou přát vystoupit. Prosím, kdo odchází, odcházejte potichu, abyste respektujte své kolegy. Děkuji vám a není má slovo. Et vous sortez de la salle. Prosím, opuďte v tichu sál. So, thank you very much, Madam Chairman. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Já vám chci představit stručně dvě delegovaná nařízení, která zavádí systémy, eh, bezpečnostní systémy týkající se železnic. Na prvním slajdu vysvětlíme stručně, o jaké bezpečnostní systémy jde. V podstatě popisují do určitých podrobností, co železniční podniky musí prokázat, aby eh, tedy eh, bylo jasné, že eh, spravují železnice bezpečným způsobem, ale nejsou to podrobné preskriptivní požadavky, neříkají jak, ale co přesně, jak spíš jde, tam jde o tu finalitu té bezpečnosti, není to něco úplně nového, ale s tím, že došlo ke změně legislativního postupu, eh, že se zrušily eh, tedy postupy prak, tak se z toho staly teď delegované, eh, delegované postupy. Prosím o další slide. První z těch dvou nařízení se týká řídících systémů, které musí železniční systémy prokázat, než dostanou osvědčení a když pak přejdeme dál, tak tady jsou hlavně prvky, které mají, které zrcadlí eh, tedy to, že se vstupem v platnost čtvrtého bezpečnostního balíčku od eh, eh, června příštího roku, tak železniční agentura ve Valencien bude zodpovědná za vydávání některých jednotných osvědčení, za přezhraniční operace a e, železniční podniky mohou využívat tuto agentury, agenturu místo národních orgánů. Dále jsme využili příležitosti k tomu, abychom ještě zlepšili CSN tím, že budeme mít jasnější definice manažerských systémů. A pokud pak přejdeme k dalšímu slajdu, tak klademe větší důraz na roli lidských faktorů. To znamená chování zaměstnanců, to je vnímáno rovněž jako velice důležitá věc aby, k tomu, aby se zajistil bezpečný provoz. Takže jde o, o školení, odpovědnost, v, v, znalost procesů, um, učení se z eh, nehod, a e, incidentů a dále obecně to, že musí, jaká je e, kultura a jaký je systém oznamování. Čili nejde jenom o to, že se uplatňují pravidla, ale že existují systémy, e, které lidi motivují k bezpečnému jednání a chování, aby se také lidé učili z toho, kdy bezpečné nejsou. Další CSM, to je tedy další slide, odráží skutečnost, že je eh, nicméně rolí národních orgánů provádět eh, dozor v případě eh, i po povolení, to znamená, ať už je to povoleno železniční agenturou nebo na národní úrovni, tak v obou případech by měly NSA přijmout zodpovědnost za dohled to je řešeno právě v tomto CSM. Přecházíme k dalšímu slajdu. Velice důležité, důležitá věc je, aby v případě eh, operačního eh, certifikátu, aby byl tedy povolen agenturou. Tady potřebujeme metodiku pro několik eh, národních orgánů, které se budou podílet na dozoru nad tímto podnikem, aby prováděli tu kontrolu společně. A v tom právě tkví velká část inovací v tomto návrhu. Kromě toho jsme využili ještě možnosti zlepšit jednu, několik definic. A nakonec um, chci jen stručně představit. Konzultace, ani jedna z těchto CSM není až eh, tak nová, takže to nebylo nic kontroverzního ale vychází to z doporučení z dubna loňského roku od železniční agentury. Byl tu určitý eh, veřejný, eh, veřejná zpětná vazba ehm, v, na, v létě a na podzim loňského roku. My jsme je zohlednili v té verzi těch dvou návrhů, které teď před sebou máte. No a Jinak samozřejmě rád zodpovím na jakékoliv otázky či připomínky. Děkuji zástupci Evropské komise. Zahájím rozpravu. Pan Michal Kramer tu není, takže ho chci omluvit. Pane Bach, máte slovo. Já, ja, Děkuji mnohokrát. Děkuji komisi za představení tohoto velmi technického aktu v přenesené pravomoci. Měl bych několik otázek k bodu, který se týká článku 8. To jsou společné bezpečnostní metody a zejména k bodu 2, to je dohled. Ptám se tedy komise, jak má vypadat koordinující úloha agentury ERA a zda v tomto koordinačním postupu hraje nějakou roli rovněž komise. Dále, jaké společný jazyk se bude používat pro výměnu informací. A za dva, za tři roky bude jistě užitečné, kdybychom obdrželi zprávu, ve které bude popsáno, jakým způsobem e, jsou prováděny koordinované akce a které úřady orgány převzaly vedoucí úlohu v nich. K, bodě zpětne, k bodu zpětné hlášení se ptám obise, jaké zpětné hlášení obdržujete od národních bezpečnostních orgánů s ohledem na obnovu či aktualizaci jednotlivých bezpečnostních povolení nebo bezpečnostních certifikátů. A tady možná taková otázka, která se týká postupu. Byli jste připraveni na tuto aplikovanou metodu, a nebo jste měli jiné představy? A poslední otázka. V případě, bohužel, navzory všemu, v případě doho, promiňte, nehody na mezinárodní trati, jaká bude úloha komise a jaká bude úloha agentury ERA při vyšetřování té nehody? Může ERA dávat doporučení a navrhovat konkrétní opatření? Děkuji. Děkuji mnohokrát panu Bachovi a nyní poprosím komisi o odpověď na celý soubor otázek. Pane Vimbatekabe, já jsem vás neviděla. Takže prosím, jistě máte slovo, já se omlouvám, neviděla jsem vás. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se také nehlásil, ale sleduji diskusi mezi komisí a panem Bárem. Mohu položit otázku jako občan? Zlepšila se bezpečnost? A nebo zatím je příliš brzy na to, abychom to mohli posoudit? Je třeba, abychom hleděli i na to, aby občané se dozvídali o tom, co my zde děláme. A proto se ptám, zlepšila se bezpečnost? Jsou železnice spolehlivější? Děkuji Hognát za toto upřesnění a ptám se tedy komisi, zlepšily se ty věci? Ano, e, my sledujeme velmi pečlivě statistiky o bezpečnosti od členských států a jsou tam e, odlišné výsledky. Některé členské státy mají velmi mírné standardy a Jinde zase e, jsou e, nižší ty standardy právě kvůli třeba investicím, ale musím říci, že železnice je bezpečnější než e, silniční doprava. Hovoříme tedy o bezpečných systémech. Takže agentura pro železnice monitoruje tyto systémy a Mm, tato agentura se snaží pracovat s vnitrostátními agenturami eh, v těch oblastech, které můžou ohrozit eh, bezpečnost a navrhuje procesy, které by tu bezpečnost eh, zlepšily. Naše statistiky nám ale ukazují, že napříč Evropou ta bezpečnost se buď nemění, anebo je zlepší. A tady se, eh, pokud budeme mít systém ITMS, e tak budeme mít určitě bezpečnější železnice a proto důležité investovat do těchto systémů. Děkuji. Já bych ráda ale si něco dozvěděla o těch skutečných pokrocích, ke kterým, ke kterým došlo v rámci tedy této zprávy. To jsou zásadní otázky pro celý sektor dopravy a také se ptám, jak členské státy, jak se připravují na aplikaci nových pravidel. A vzhledem k mnoha nehodám, dokonce i na úrovni, mohu to říct, tak to Máme například i ve Francii mnoho problémů v tomto eh, pohledu. Došlo ke skutečným katastrofám a toto se ptám, jak to chcete v budoucnu řešit tak abyste eh, dosáhli výsledku, který bude skutečně spočívat ve snížení počtu nehod na železnici. Eh, co se týče provádění eh, balíčku pro železniční dopravu, tak členské státy mají čas do června eh, příštího roku, aby toto provedly. Jak víte, je tam možnost v legislativě toto prodloužit do roku 2020 a v tom případě stačí na konci tohoto roku o tomto přijetí. Eh, my jsme v kontaktu prostřednictvím našeho výboru eh, s členskými státy a eh, čekáme tedy, zali nám řeknou, zali to budou provádět v červnu či ne. Eh, máme tady eh, na to, toto období, tak eh, také je důležité, aby ta interpretace napříč Evropou byla konzistentní a agentura pro železniční dopravu nyní velmi intenzivně pracuje s národními orgány pro bezpečnost, tak aby ty postupy, které se týkají bezpečnostních osvědčení, my jsme eh, navázali eh, mnoho kontaktů v rámci ERA, v rámci Evropské komise, tak aby se eh, lépe pochopila ta legislativa a snažíme se tato setkání ještě zopakovat kvůli prohloubení těchto informací. Jak říkám, ještě zatím je příliš brzo vědět, zali to české státy udělají v té lhůtě. Eh, samozřejmě eh, to pro nás bude užitečné. Eh, co se týče nehod, tak došlo k té tragické nehodě před Vánoci ve Francii. Samozřejmě ta úmrtí jsou velmi smutná, ale musíme se z toho vždy poučit. A já jsem zatím minulý týden eh, hovořil s agenturou pro eh, železniční dopravu a neexistuje žádný náznak toho, že by se ta bezpečnost zhoršila. Ale samozřejmě tady se jedná o tu, eh, to neštěstí, ke kterému došlo ve Francii a je také důležité, aby se <clears throat> Eh, abychom směřil, směřovali k těm automatickým eh, eh, vozidlům a také, abychom snížili ty úrovňové přejezdy a tak dále. A toto je také možnost, abych se vrátil k tomu, co řekl kolega Bach ohledně bezpečnosti. A tady je eh, důležité se zde zmínit o směrnici, ne o eh, CSM, co máme tady. Eh, šetření o nehodách, tak to je v rámci členských států. Takže jakmile dojde k nějaké nehodě, tak potom každý ten národní kompetentní orgán to musí vyšetřit a v závislosti na závažnosti toho neštěstí musí poskytnout informace té Evropské agentuře či ostatním členským státům. Není úlohou Evropské agentury, aby vydávala doporučení ke konkrétním eh, neštěstím, ale samozřejmě pokud eh, dojde k nějakému eh, neštěstí, tak mm, pokud budou požádáni, tak NRA a tak samozřejmě ta úloha nějaké té kontroly nad těmi proběhlými neštěstími tak je velmi omezená. Děkuji mnohokrát pro tato, za tato upřesnění ze strany komise, ale jistě se budeme muset ke všem těchto technickým otázkám vrátit hm, zde na výboru. Milí kolegové, je třeba připomenout, že parlament s velkou pozorností sleduje veškeré tyto otázky, zejména právě akty přenesené pravomoci a připomínám, že komise, ale zejména také parlament, musí být informován stejným způsobem jako odborníci z členských států. Chceme mít tedy stejnou úroveň informací, neboť my jsme zákonodárci. Já vám děkuji mnohokrát a děkuji tedy, že se přišli k nám pro výměnu informací. Dámy a pánové, tímto končím toto zasedání. Uvidíme se zítra. Ovšem někteří z vás zůstanou, neboť bude následovat schůze koordinátorů, která začne v 17.30. Pane Dalička, a vy tedy poněkud zaneprázdněn. Very